do východnímu a našemu sousedství a našim sousedům na východě i na jihu. Musíme eh, provozovat eh, odpovědnou politiku, nikoli politiku emocionální, eh, buď, byť by to byly emoce humanitární. Grazie, onorevoli colleghi. Visto il forte ritardo, vi comunico che questa è l'ultima blocca. Vzhledem k značnému spoždění, které máme. Toto je poslední modrá karta, kterou povolím, protože nemáme čas, abychom tuto rozpravu dále prodlužovali. Mm, předseda delegace z Marockého království je e, tady e, přítomen na galerii. Vítáme tuto delegaci sněmovny reprezentantů. Doufám, že tato návštěva pro ně bude užitečná a zajímavá. Vítám, vítejte zde ve Štrasburku slovo.